předloženy, takže prohlašuji postoje za schválený podle článku 74 našeho jednacího řádu. Eh, náš předseda předá toto rozhodnutí eh, předsedovi, eh, společně s předsedou rady, či předsedové rady. Není zpráva Moreira o komunitárním režimu kontroly vývozu připravené zprostředkování tranzitu zboží dvojího užití. Žádný návrh na zamítnutí ani návrh nebyly předloženy, takže prohlašuji postoj rady za přijatý. Nyní Zpráva pana Langana o derivátech. Než přistoupíme k hlasování, dávám nejprve slovo komisi. Pane Tajany, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Komisie, komise pardon, je eh, vděčná za tuto zprávu. Nicméně u jednoho ustanovení textu eh, tam správního hlediska tady se komise Eh, komise domnívá, že článek 67.3 je třeba vypustit. Podle komise totiž také článek 290 eh, eh, je třeba interpretovat tak, že jde o autonomii v přípravě vypracovávání aktu přenesené působnosti. Standardní standardní úvodní ustanovení podle, eh, na, podle stanoviska expertů všech tří institucí také odrážejí tuto právě interpretaci. Proto je nepřijatelné a v rozporu s článkem 290 jít nad rámec eh, bodu eh, úvodního ustanovení podle protokolu a zavádět povinnost konzultace s experty ve věcném ustanovení. Děkuji, dávám slovo panu zpravodaji Langenovi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. K této právní otázce eh, předsedkyně výboru zaujme stanovisko za chvíli. Rada a parlament tento návrh komise zamítli. Je tady tedy jednomyslnost v obou zákonodárných institucích v tom, že tato žádost eh, nebo ten návrh není oprávněný. Ovšem mám tady několik připomínek k tomuto projektu tímto nařízením o derivátech schvalujeme důležité jádro eh, regulace finančního trhu a tři a půl roku eh, po krachu Lehman Brothers zajistíme, že mimo burzovní eh, derivátové smlouvy musí být centrálně prováděny a nahlašovány. Objem podvodů v roce 2011 činil 708 miliard amerických dolarů, 12 násobek světového HDP. Novým nařízením dohledové orgány konečně budou mít přehled nad tímto neprůhledným trhem. Riziko finančních nástrojů se omezí díky centrálním protistranám, které v budoucnosti budou muset vstupovat do hry při uzavírání jakékoliv smlouvy. A tím jsme tedy vytvořili také úpravu pro instituce z třetích zemí. A já vám srdečně děkuji, děkuji kolegyním i kolegům a komisi, děkuji panu Barnierovi eh, za politování hodné, ovšem považuji, že eh, pořad jednání u tohoto hlasování, které je tak důležité, neumožňuje rozpravu s ohledem na to, že takzvané neformální trialogy jsou stále častější, se kloním k tomu nebo apeluji na to, abychom tyto ustanovení změnili, protože od července 2011, kdy poprvé byla rozprava, nebo kdy byla rozprava v tomto parlamentu, byl vyjednán výsledek v trialogu a my nemáme možnost o tom tady promluvit, takže tady je potřeba jednací řád změnit. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji Langanovi. Paní Bowles žádala o slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Beru na vědomí, co řekla komise, pokud jde o článek 67 bod 3, ale my to nebudeme mazat, protože článek mluví o tom, že před přijetím aktu v přenecené pravomoci se komise bude snažit o Eh, s, eh, o konzultaci s ESMO, ale ESMA není odborník z členských států, je to nezávislá regulační autorita, což znamená, že eh, my musíme hájit nezávislost tohoto tělesa. Nejsou to odborníci z členských států a neznamená to žádný konkrétní závazek. Z tohoto a dalších důvodů nezdílíme stanovisko komise, že toto porušuje článek 290 SFEU a nebo mezi institucionální dohodu, kterou eh, komise také zmiňovala. Chtěla bych toto uvést do zápisu. Děkuji. Děkuji, paní Bolsová. Nyní tedy hlasujeme o této zprávě. Začneme poznacím návrhem číslo 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh v takto pozměněném eh, znění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Legislativní návrh jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Blahopřeji zpravodaj. Nyní zpráva paní Moren Chartier, návrh směrnice, poznací návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi jste? Přijato. Takto změněný návrh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A legislativní návrh, usnesení eh, legislativní jmenovitě, hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. Valnou většinou hlasů blahopřeji zpravodajce. Nyní zpráva pana Kasy o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní. Ráda bych upozornila, že poznací číslo 12 a 14 se netýkají všech jazykových verzí, takže se o nich nebude hlasovat. V souhlasu s článkem 157 odstavce, odstavcem 1 jednacího řádu bodu s dotčenými usilovat o adekvátní jazykové řešení. Není blok 2, 1, 13, 15, 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 1 jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato většinou hlasu. Eh, promiňte, že takto změněný návrh tedy. Hlasujte venutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A legislativní návrh jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato valnou většinou hlasů. Blahopřeji zpravodajce. Zpravodaj. Nyní zpráva pana Vogena o odhadu příjmu a výdajů na rozpočtový rok 2013. Jde o návrh usnesení. Nejprve původní text odstavce 2 jmenovitě. Hlasujte, prosím. Promiňte, hlasujte, prosím, tedy. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo jedna, jmenovitě. Kdo je pro? Pardon. Hlasujte, prosím. Hlasování běží. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo dva. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozvací návrh číslo 3. Jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 7 jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 4. Zvanutím ruky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 5. Jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 8. Jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 6, jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 9, jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh usnesení jakožto celek jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Dobře, nyní je hlasování zahájeno. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Válnou většinou hlasů blahopřeji zpravodaji. Nyní Zpráva paní Matera o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Poznací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. jmenovitě závěrečné hlasování. Eh, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Blahopřeji zpravodajce. Zpráva pana Lamastura o změně eh, nářízení eh, v souhledu na vývztahu mezi Ruským parlamentem a organizací společné vnitrostátní vlády, změna jednacího řádu tedy. Poznací návrh číslo 1 až 6 komise, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní hlasování o celém návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Blahopřeji zpravodaji. Procesní námitka pana Michalského, než budeme hlasovat o Bělorusku. Prosím, pane Migalsky, kde vás máme? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dámy a pánové, jak víte, před dvěma týdny ve Štrasbursku jsme odložili hlasování o deklaraci o Bělorusku o dva týdny. Eh, jeden den poté, kdy pan Lukašenko nedal milost eh, těm dvěma osobám, které byly odsouzeny za účast na útocích v Minsku. Eh, já jsem tehdy řekl, že toto bude vnímáno jako signál naší slabosti. Bohužel jsem měl pravdu. Tito dva mladí muži přišli o život o den později to jen podtrhujeme přesvědčení o tom, že toto je naše poučení z Běloruska a v tom smyslu, jak máme zacházet s panem Lukašenkem. Doufám, že už nikdy takto nepolevíme v našich snahách eh, o to, aby eh, běloruský lid mohl žít v eh, důstojnosti. Vyzývám vás, abyste hlasovali pro. Děkuji mnohokrát. Nyní tady přistoupíme k hlasování. Pan Potaševič rovněž žádá o slovo. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Velice stručně mi dovolte vyjádřit se k tomu, co říkal pan Migalský. Já jsem se připojil k této výzvě, abychom dnes hlasovali. Je potřeba hlasovat o všech pozměňovacích návrzích i o usnesení, nicméně nesouhlasím s hodnocením pana Migalského této situace, nesouhlasím, že to bylo, byla projev eh, slabosti a že to byl důvod pro ty popravy. Ty popravy by asi eh, se byly konaly i před naším rozhodnutím. Na začátku našeho štrasburského týdne eh, tyto informace jsme však neměli, takže my v podstatě nevíme, kdy k těm popravám došlo. Bylo by to příliš mnoho kdybychom měli prohlásit to, že naše rozhodnutí z doby před dvěma týdny zapříčinilo zhoršení situace. Před dvěma týdny jsme doufali, že se politika Běloruska změní. Bohužel eh, se toho nepodařilo dosáhnout a dnes v podstatě vidíme, eh, vidíme výsledky našeho nedostatku souhlasu v této věci. Hlasujte prosím pro kolegové. Děkuji, je zde žádost pana Vigenena ohledně způsobu hlasování. Jde o procesní námitku. pane Vignene. Já chci jenom eh, podpořit tady slova pana Protaševiča. Včera večer na poslední chvíli eh, bylo požádáno o dílčí hlasování u eh, čísla 6 a čísla 2. Socialisté, to bylo na poslední chvíli, nemohli zareagovat, abych není požádal o jmenovité hlasování druhé část, u druhé části obou pozměňovacích návrhů. Jde o trest smrti, což je základní otázka pro Evropskou unii a nyní máme možnost opět Eh, ukázat svoji angažovanost ve zrušení trestu smrti. Jak chceme, aby to proběhlo transparentně, rozhodně, jednoznačně. Eh, jsou nějaké námitky proti jmenovitému hlasování u eh, druhé části poznacích návrhů 2 a 6? Jsou námitky? Ano, prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, já jsem proti jmenovitému hlasování. Toto už jsme řešili v minulosti, když máme jasnou proceduru pro žádání o jmenovitého hlasování. Když chceme jmenovité hlasování, tak se jim prosím řiďme. Pokud umožníme jmenovité hlasování jenom proto, že o to někdo žádá, tak můžeme my všichni žádat o jmenovitá hlasování na to, co nás zrovna zajímá, že ano? Je zde 40 poslanců, kteří se připojí k panu Patanovi. Pokud 40 lidí bude proti jmenovitému hlasování, je tady 40 poslanců? Ne, takže žádost o jmenovité hlasování byla přijata a budeme hlasovat poznací návrh A. To ještě není 40. On compte, on compte. Oui, c'est ça. C'est plus ou moins 40. Bien. Sans en avoir la totale certitude, je pense qu'il y a 40 personnes qui se sont levées. Aniž bych měla naprosto jistotu, mám dojem, že je zde 40 eh, hlasů pro tuto věc, takže jmenovité hlasování eh, tento požadavek, který není přijat. Nyní budeme hlasovat. Poznací návrh číslo 6. Dílčí hlasování nejprve první blok číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhý blok, toto eh, návrh jde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poslanci návrh číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poslanci návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo dva. ve dvou částech. Nejprve první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo tři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Poznací návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Poznací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Blahopřeji zpravodaji. Nous passons maintenant euh, Nyní budeme hlasovat o jmenování zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz. Nebyly předloženy žádné poznací návrhy. Tyto nominace, tedy nominace do tohoto výboru jsou přijaty. Nyní zpráva pana Lambsdorfa o Evropské nadaci pro demokracii. Nechám hlasovat, nejsou zde poznací návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. L'ordre du jour appelle le vote. Eh, nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení o rozšíření o Srbsko a v tuto chvíli má slovo pan Kazíny. Pardon. Kačín, pardon. Pan Kačín má slovo. Thank you, chair. Dear colleagues, Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Dosvěděl jsem se, že Srbsko zatím ještě nezaslalo podepsanou dohodu eh, o eh, řízení a, a to panu uh, Cooperovi, který má uh, tyto věci zprostředkovat. Tato dohoda byla přijata v únoru v dialogu s Prištinou a byl to jeden z hlavních důvodů, proč Srbsko dostalo kandidátský statut 1. března. Priština zaslala oficiální podepsanou kopii panu Cooperovi, ale Bělehrad to ještě neudělal provádění eh, IBM je velice důležité a Bělehrad musí jednat. Proto vyzývám srbskou vládu, aby eh, předložila tento dokument a tím si uchovala důvěryhodnost a ukázala eh, svou angažovanost, pokud jde o provádění dohody. Hovořím tady za všechny stínové zpravodaje, kterým děkuji za konstruktivní práci na této zprávě. Děkuji, pane Kačín, a můžeme hlasovat. Začínáme pozměňovacím návrhem 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. E, šestka padá, takže čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Sedmička padá a tím se dostáváme k osmičce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Pět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schválen 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut dvojka, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Usnesení, eh, nyní eh, hlasujeme o celém usnesení, jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování, končím hlasování a e, je to schváleno velkou většinou, takže blahopřeji zpravodaji a tím se dostáváme k návrhu usnesení o rozšíření o Kosovo. Slovo má paní e, Lunaček. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům za velmi dobrou a konstruktivní spolupráci na této zprávě, která velmi eh, podporuje evropské perspektivy Kosova. Mám jednu poznámku a jeden dotaz. Protože tato zpráva byla odhlasována na výboru pro zahraniční záležitosti už před dvěmi měsíci, bylo to v lednu, od té doby se stalo mnoho věcí. Eh, uvnitř i mimo Kosovo, například pozitivní výsledek dialogu mezi Prištinou a Bělehradem a také závěry rady, které vytyčily cestu pro další evropskou perspektivu Kosova. A z tohoto důvodu jsem sama předložila asi 11 pozměňovacích návrhů, které se týkají těchto událostí. Proto bych vás chtěla požádat, abyste je podpořili. Mám tady také jeden požadavek na skupinu SND, to se týká prvního pozměňovacího návrhu, o kterém nyní budeme hlasovat. Je to třináctka, kde se také eh, vychází z výsledků dialogu a myslím, myslím si, že umístění tohoto pozměňovacího návrhu hned na počátku není správné. Myslím si, že by se to mělo objevit u odstavce 2, kde se odkazuje na dialog a chtěla bych požádat zpravodaje sociálních demokratů, eh, aby souhlasili s tímto přemístěním na jiné místo a pokud eh, skupina sociálních demokratů s tím nebude souhlasit, tak bych chtěla požadovat, eh, vyzvat poslance, aby hlasovali proti, protože ty věci jsou pokryty v druhém odstavci Pan Rouček. Paní předsedkyně, my jsme proti tomuto přemístování, my chceme hlasovat o textu tak, jak je. Děkuji. Dobře, takže navrhuji, abychom hlasovali o návrhu paní Loňaček, abychom zjistili, jestli to tady uděláme podle jejího návrhu nebo jinak. Eh, jste eh, autorkou, tak, autorem, takže ty věci necháme tak, jak jsou. Zamítáme návrh paní Luňaček a teď hlasujeme o 13. Kdo je pro? proti, zamítnut. Takže budeme kontrolovat, ověříme pozměňovací návrh 13, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací, pozměňovací návrh číslo 14, kdo je pro? tím ruky, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Pozměňovací návrh 2 ve dvou částech. První blok jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasováním. Končím hlasováním. Schváleno. Blok číslo dvě. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. a schváleno. Tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 15 s zvednutou rukou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 3. Ústní pozměňovací návrh paní Lunaček. Kdo je pro? Paní Lunaček, vy e, stahujete tento pozměňovací návrh? Ano. Dobře, takže máte slovo. Já jsem měla na mysli, že když ten pozměňovací návrh e, zmizel, tak to nebudu muset říct, jde o to, abychom zmínili poslední události dvou, tří dnů e, v této zprávě ten pozměňovací návrh by měl teďko znít. Vítá záměr komise spustit studii dopadu o dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Kosovem a EU, jak je poznamenáno i v závěrech Rady pro všeobecné záležitosti 28. února 2012 a zejména vítá oficiální spuštění této studie komisařem Fülem 27. března 2012 na prvním zasedání Národní rady Kosova pro evropskou integraci a doufá, že tato jednání skončí nejpozději na podzim podzim 2012. Děkuji. Máte nějaké námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, dobře, takže budeme hlasovat. Eh, takže hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? schválen. Eh, pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Pozměňovací návrh 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Pozměňovací návrh 20D. Budeme prověřovat osmičku. Zahajuji hlasování k osmičce. Končím hlasování. A je to pro, je to schváleno, takže promiňte mi. 20D, kdo je pro, zvedněte ruku, proti, zdržel se, zamítnut. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, kdo se zdrží, schváleno. 10, kdo je pro, proti, kdo se zdrží, ověříme, není to jasné, zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 10, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro? Proti? Zdrží se? Schváleno. E, pozměňovací návrh 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 1, pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní budeme eh, hlasovat o celkovém textu jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Blahopřeji zpravodaji. A nyní usnesení o eh, zprávě o rozšíření o Turecko. 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. A 26, pozměňovací návrh 26, a k tomu tady máme ústní pozměňovací návrh paní Omen Reuten. Máte někdo nějaký, nějaké námitky? Eh, paní eh, Omen Reuten, můžete představit váš návrh? Děkuji, já bych tam chtěla dodat jako ústní pozměňovací návrh etnické a náboženské komunity. Máte nějaké námitky? Ne? Dobře, budeme hlasovat. Hlasujeme odděleně. Takže pokud jde o první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Druhá část eh, pro? Proti? zdržel se, zamítnut. A teď to ověříme. Ověříme eh, druhou část 26. Eh, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Blok 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 4. Kdo je pro? Proti? E, není to jasné, takže budeme ověřovat e, blok 4 z 26. Kdo tady zahajuji hlasování, končím hlasování. A je to schváleno. A teď přicházíme k pozměňovacímu návrhu 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. A teď přejdeme eh, k pozměňovacímu návrhu 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Teď to není jasné, takže jmenovité hlasování k pozměňovacímu návrhu 1 elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Pozměňovací návrh 13, odděleně, blok 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schválen. Blok 2, pro, proti, zdržel se, zamítnut. Pozměňovací návrh 17D, pro, proti, zdržel se, zamítnut 11, pro, proti, zdržel se, schválen 12, pro, proti, zdržel se, schválen. Pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdržel se, schválen 14, Ústní pozměňovací návrh pana Objelo se, prosím, můžete nám to představit. Děkuji vám mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Já přečtu eh, text ústního pozměňovacího návrhu tím eh, nedávné útoky proti evropským úředníkům tureckých novin a vyzývá o vyšetření těchto útoků. Děkuji. Pan Lambsdorff, máte něco k jednacímu řádu? Mikrofon, prosím. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. moje frakce předložila ten původní návrh. Je nám líto, že není možné ty lidi přesně jmenovat, protože se jednalo o konkrétní noviny v Rotterdamu, Paříži, Londýně a Curychu. Nicméně my jako frakce budeme hlasovat pro návrh pana kolegy, protože svoboda tisku je pro nás naprosto zásadní. Děkuji. Dobře, takže jsou tu někteří, kteří jsou proti tomuto svým pozměňovacímu návrhu, nejsou, dobře, takže to tam opět vkládáme. A čtrnáctka s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. E, pozměňovací návrh 5 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 19 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Odstavec 39, první část, jmenovitým hlasováním, zahajuji hlasování, končím hlasování, schválen. Druhá část jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasováním. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 15. Jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasováním. Končím hlasováním. Zamítnut. Pozměňovací návrh 20D. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 24. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 48 původní text, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 27, odděleně, první část pro, proti, stržel se, zamítnut, druhá část, kdo je pro, proti, stržel se, zamítnut. Eh, odstavec 50, původní text pro, proti. Není to úplně jasné, už se unavení. Pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Osmička pro? Proti? Zdržel se? Není to zřejmé, takže budeme hlasovat elektronicky. Osmička. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Velkou většinou. Devítka rozdělené je první část pro, proti. Zdrželi se. Zamítnut. Blok 2. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnut. 22, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování a je to zamítnuto. 23D, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnut. 10 pro, proti, schválen a 58. Tady máme ústní pozměňovací návrh pana Tatmuse. Pan Darpus, máte slovo. Mikrofon. Mikro. Mettez votre micro, il n'est pas allumé. Ah, voilà. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych s dovolením přečetl ten ústní pozměňovací návrh, je to stručné. Eh, považuje to, že jednání o členství s Tureckem by měla být zastavena, dokud Turecko neukon, neukončí bezvízovou dohodu, kterou podepsalo v roce 2009 s režimem prezidenta Sýrie Basharem al-Assadem. Ústní pozměňovací návrh. Žádné námitky to nejsou, jsou tu námitky. Takže ti, kdo namítají, se zvedají. Dobře, takže tento poslanecí ústní návrh eh, nebyl přijat, protože je to více než 40 osob, které jsou proti. Paní Omen Reuten chce slovo? Máte slovo. Ticho, prosím. Madame Reuten, vous avez la parole. Un peu de calme. Paní předsedkyně, toto nemá co dělat s ústním pozměněním textu. To je normální pozměňovací návrh, který byl předán normálním procesem. Já jsem proti. Euh, Takže tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. a velkou většinou schváleno, takže blahopřeji panu zpravodaji a teď začínáme hlasovat o usnesení eh, o pokroku Černé hory. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, eh, pardon, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schvál, e, zamítnut. 5, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 6, pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Hlasujeme o, o celé zprávě. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Schváleno. S velkou většinou. A nyní tady budeme hlasovat o zprávě pana uh, Bodu, rámec pro zprávu a řízení Evropské společnosti, Evropských společností, pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnout. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Není to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Pane Bodu, máte ústní pozměňovací návrh k jedničce? Máte tedy slovo? Allumez votre micro. Nezapomeňte si zapnout mikrofon. Okay. Mulțumesc. Aș dori să adaug cuvântul voluntar la... Děkuji. Rád bych připojil slovo volontér eh, v bodě 18a, tedy záměrný. Takže s touto změnou, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Poznací návrh číslo 3, kdo je pro? Předost to ověřit, dobré. Ověříme si. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní celý návrh usnesení, kdo je pro? Proti? E, není to jasné, budeme hlasovat elektronicky. Celý návrh usnesení. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. Přijato. Blahopřeji panu Bodu. Nyní zpráva paní Ivanové o Evropské investiční bance. Poznací návrh číslo 1 jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Odstavec 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto.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 Konec hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o celém návrhu. Jsme se někde pro? Proti? Pane Gablsi, procesní námitka? Vážená paní předsedkyně, zdá se mi, že, že jste postupovala trochu rychle při hlasování o druhé části 89. devítky Žádám o elektronické ověření u druhé části. Nezlobte se, ale bylo to přijato. Nemohu vyhovět vašemu požadavku. Nyní je tady závěrečné hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní zpráva paní Valean. Zpráva občanství EU za rok 2010. Poznací číslo jedna. Dílčí hlasování, nebo první část jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Druhá část jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 30. dělčí hlasování. Část 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Není to zcela zřejmé, takže hlasujeme elektronicky o druhé části. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Bylo to přijato o dva hlasy. Nyní úvodní stanovení I, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní přejte se ověřit, dobrá, ověříme si úvodní ustanovení I, hlasujte prosím. Úvodní ustanovení I. Konec hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení. Zvednutím ruky, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Děkuji vám. Nyní důvodění hlasování. Pane Lamsdorfe, máte slovo. Poprosím o klid v sále. In den Abstimmung. v seznamech, v hlasovacích seznamech je má zpráva uvedena jako zpráva z vlastní iniciativy. Jedná se ale podle jednacího řádu o doporučení pro radu. Je to zpráva jiného charakteru. Vůbec bychom o ní nemuseli hlasovat podle, pořa- podle jednacího řádu, protože je považována za schválenou, pokud tam nejsou žádné pozměňovací návrhy frakcí. Takže prosím, abyste dokumenty příslušným způsobem upravili a toto Eh, uvedli na pravou míru. Děkuji, zohledníme to. Děkuji, pane Zarfe, není tady vysvětlení hlasování.